Kolegové, opět zahájíme naši schůzi. A budeme hlasovat. Vracíme se k hlasování. A nejdříve je tady pět stanovisek, které se týkají legislativních programů pro víceletý finanční rámec 2021 až 2027. Já jsem řekl čtyři stanoviska, ale říká pan předseda, ale řekl jsem pět, ale jsou to čtyři a vlastně tři, neboť Common Provision Regulation toto hlasování odloženo. První hlasování bude o zprávě kolegy Urmase Baeta a bude se týkat Zřízení fondu pro vnitřní bezpečnost. Třicítka, kdo je pro? Proti? Omluvte mne, já jsem neviděla, jak hlasujete. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro Proti? Není to jasné? Takže ověříme elektronicky. Je to návrh 31. Zahajuji hlasování. 31. Prosím, použijte svou kartu, zasuňte ji do přístroje. Hlasovali všichni? Zdá se, že ne. Končím hlasování. 13 pro, 10 proti. 32, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Trojka pro. Proti zdrželi se, ověříme. Ověříme návrh číslo 3, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 12 pro 11 proti. Čtyřka, pětka a šestka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 34, 36, 37, kdo je pro? Toto odpadá, protože 4, 5, 6 byly přijaty, takže sedmička, kde je pro? 7, kdo je pro? Proti? Ověříme, ověříme návrh číslo 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 13 pro, 12 proti. 8, 9, 10 a 11 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 8, 9, 10, 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 ku 12. V tom případě je to tedy zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Není to zcela jasné. 39. Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 12 k 12. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14 pro? Proti? Ověříme. Elektronicky ověříme návrh číslo 14. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 k 12 přijato. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17 pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme 17. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro. Třináct, třináct, ale to nic nemění, říká pan předseda. Tady jsme u osmnáctky. Osmnáctka, kde pro? Proti, zdrželi se před, přijato devatenáct pro proti, zdrželi se, přijato 22 pro, proti, zdrželi se, mám pocit, že zamítnu to, ale ověříme, ověříme 22. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, Omlouvám se, byl jsem příliš lichý. Pro. Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Ověříme, ověříme 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. to. 13 pro, 14 proti. To byla 24, takže 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. 23. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. 14 ku 14. Takže zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se. Opět ověříme, ověřujeme 25. ku Končím hlasování. Zamítnuto. 14 ku 14. 26 pro. Proti. Elektronicky ověříme 26. ku Končím hlasování. 14 ku 14 zamítnuto. 27 pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet devítka pro, proti, zdrželi se přijato. A není celý text v pozměněné podobě. Hlasujeme jmenovitě, a zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 2 hlasy proti, jeden člen se zdržel. Blahopřeji Urmasovi Pátovi. A dostáváme se ke zprávě Johna Howarda. Zavedení programu Kreativní Evropa. Unblock 13, 14, 15, 16. Pro, proti, strželi se, přijato. Návrhy číslo 3, 4, 5, 6 byly staženy. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Osmička pro. Proti. Zdrželi se přijato. Devítka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis. Jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka byla stažena, takže celkový text jmenovité hlasování zahajuji. dvě karty nic eh, jaksi ne, nehlasují, ale to nevadí. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 hlasy proti. Blahopřeji Janovu Howardovi. A nyní budeme hlasovat o zřízení azylového migračního fondu. Je to zpráva paní Karin Gulánek-Moran. Sedmička, kde je pro? Proti? zdrželi se, ověříme elektronicky, zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15 hlasů pro 13 proti. 34, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 50, 52, 56, 59 a 60. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro, 11 proti.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 34. Kdo je pro? Ko- proti, zdrželi se, přijato 45 pro, proti, zdrželi se, přijato 46 pro, proti, zdrželi se, přijato 47, 48, 49, 51 ne, říká pan předseda, to odpadá, protože jsme nepřijeli 34, 35, takže 60 53, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 16 hlasů proti 12 pro. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jednička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jedenáct pro. Proti Ověříme elektronicky, je to návrh číslo 11. Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro 11 proti. 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvojka pro. Odpadla. Takže 14 pro Proti. Drželi se. Zamítnuto. 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Je to číslo 15. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme 19.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 Končím hlasování. Přijato 17 hlasů pro, 12 proti. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, 27, 28, 29, 31, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, Není to zcela jasné, takže ověříme. Ověřujeme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 14 proti. Přijato. 30 pro, proti. Zdrželi se, ověříme, ověřujeme 30. Končím hlasování. Přijato 19 hlasů pro, 10 proti, 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém textu. Jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Jedna karta jaksi nereaguje. Končím hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 5 proti. Blahopřeji Karin Golek Moran. A nyní jsme odhlasovali stanoviska k legislativním programům. A budeme hlasovat o zprávě Jence Gajera, která se týká Evropské agentury Evropské unie pro otázky azylu, námět číslo, návrh číslo 2, kde pro, proti. Zdrželi se, ověříme, ověřujeme dvojku, elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti. Přijato. Čtyřka pro. Proti. Ověříme. Ověřujeme návrh číslo čtyři. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 hlasů pro 16 proti. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno ní celkový text. Jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Ano, končím hlasování. Přijato 28 hlasů pro, 3 proti. Blahopřeji Jencu Gajerovi. A teď se dostáváme k opravnému rozpočtu číslo 6 ke zprávě Sekverida Morešana. Zde nemáme pozměňovací te- eh, návrhy, takže hlasujeme o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 hlasů pro, 2 proti. Blaho přeji všeobecnému zpravodaji. Určitě toto stanovisko potěší radu. Musím, můžeme snít. Teď se dostáváme k, k Fondu pro přizpůsobení se Globalizace zpráva Gadia Zabal. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis jedna Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? A ano, takže všechny. Takže čtyři přece jen hlasujeme. Kdo je pro? Pro čtyřku. Děkuji, proti. Kdo se zdržel? Je přijata. si můžeme teď hlasovat en bloc pozměňovací návrhy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Teď o celé zprávě, takto pozměněné. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 hlasů pro, 3 proti. Blahopřeji paní zpravodajce. A teď se dostáváme k rozpočtu na rok 2018. Máme zde pět převodů. Naš Obecný zpravodaj Siegfried Murešan nám nyní bude prezentovat toto damu slovo. Vážení kolegové, já jsem si myslela, že pokud ještě nemáme rozpočet na rok 2019, tak bychom měli udělat nějaké práce na rozpočtu 2018, takže rozpočet na rok 2018 pracujeme, mali jsme na něj od konci prosince, možná i dlou, déle ještě v lednu a v únoru, možná ano, možná ne, je zatím brzo říci, ale ještě musíme schválit pár převodů, které nejsou problematické. Já doporučuji, abychom hlasovali hlasovali pro všechny tyto převody, takže já bych je stručně prezentovala rozhodnutí 28 důsledky schválení zprávy Kardia Zabal, chod uspůsobování se globalizaci 2,3 miliony euro z EF do IGF, EGF. Hlavní linka hlasovat pro druhý transfer je rozhodnutí 30 předpokládá převést určité částky na administrativní eh, náklady Horizon 2020, CEF a ISE. To jsou operativní linky, rozpočtové linky a celkově je to 5,95 milionů eur. Já také navrhuji, abychom hlasovali pro. Třetí rozhodnutí je rozhodnutí 32, které předpokládá 3,9 zhruba milionů euro převod na podporu systému IT a předělání upgrade jakožto jako důsledek Brexitu. Je to tedy důsledek Brexitu, systémy IT s ohledem na celní unii musí být eh, překonfigurovány, testovány s 27 členskými státy, aby bylo jasné, že pracují, fungují pro 27 místo 28 členských států, jak tomu bylo předem, takže 3,23 milion, milionů euro, protože dostali eh, víc příjmu, takže potřeb a 0,9 ještě z jiných administrativních nákladů. To moje doporučení je hlasovat pro, aby se posílily updaty a revize našich eh, IT systémů pro Brexitu. Čtvrtý transfer, pane předsedo, je rozhodnutí 33 a týká se to plat, pře, zálohových pladeb pro budovu Jean Monnet 2, která se eh, staví v Lucemburku. Staví s lucemburský stát a v srpnu 2018 komise nás informovala o svém úmyslu provést zálohovou platbu lucemburskému státu. První zálohová platba 4,6 milionů, ta byla zaplacena na konci roku 2017 a současný transfer je 49,9 milionů euro, který by měl umožnit komisi, aby provedla druhou zálohovou platbu převe, kterou se bude převádět lucemburskému státu, takže to je kolik? Takže 49,9 v té 39,9, odkud ty peníze pocházejí, zejména z výdajů na mzdy 33,3 miliony euro, 30 to 33 bude přenes z nákladů na eh, budovy EU delegací a další 2,36 milionů bude převedeno z exter- od externích eh, no, personálu necentralizovaného řízení které by měly být využity do konce roku a nebyly, takže jsou k dispozici. A konečně milion eur bude převeden z No. Eh, nákladů na externí personál a, a úředníky delegací EU. Takže celková částka 39,9 milionů euro. Můj návrh je hlasovat pro poslední, eh, to je rozhodnutí 35, převod 45,2 eh, milionu eur pro skladovací opatření na Uh, Dušené mléko, o tom jsme diskutovali v průběhu roku. To se týká veřejných zásob sušeného mléka za intervenční ceny, které ještě jsou na skladě. Te, tam vlastně to předpokládá pro tuto rozpočtovou linku určitou částku, která nebyla dostatečná, takže jde o tři, 40,2 milionů euro, 9 milionů z výdajů na finanční korekce pro členské státy na základě eh, clearance rozhodnutí a 35,7 milionů z z dalších výhodu a 0,5 milionů z linky na lokální rozvoj záruk oddělení, takže to je, co se týká tady těch celkových 35,7 a já doporučuji, abychom hlasovali pro tento převod a podívejme se, kolik ještě co budeme muset ještě řešit navíc v rozpočtu 2018. Děkuji, pane obecný zpravodaj. Nyní se obracím na stínové zpravodaje. Moniko, chcete k tomu něco říct? Já víceméně souhlasím s těmi transfery, abychom se vyhnuli úrokům a ty prostředky, které jsou k dispozici, abychom využili, aby se snížily ty absolutoria. Takže ano, je to pozitivní a jsem pro tyto převody takto navržené. Je prends conscience que j'appelle les rapporteurs fictifs du budget de takže stínový zpravodaj za rok 2019, ale nicméně zde se jedná o rozpočet na rok 2018. To je odůvodněné. Já jsem vyzýval stínové zpravodaje, protože ty jsi stínová zpravodajka na rok 2019, tak jsem se díval na tebe. Takže ještě někdo se chce vyjádřit? Nikdo? Já bych chtěl jen říct si, že jsme měli nadhodnocení rozpočtu před 39 milion 900 tisíc. Máme ještě na politice v oblasti realit, v oblasti nemovitostí. Takže si můžeme klást otázku o tedy věrohodnosti původního rozpočtu. Možná bychom tedy mohli hlasovat o těchto pěti transferech en bloc, pokud proti tomu nic nemáte, takže elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování k těm pěti převodům, které nám prezentoval všeobecný zpravodaj. Všichni hlasovali? tak budeme to brát tak, že hlasovali všichni a končím hlasování. Přijato 24 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji panu Murešanovi. Teď přecházíme k dalším sekcím a vracím slovo panu Murešanovi. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já tady mám jednu změnu. Mám tady pět žádostí o převod. Dvě z těch žádostí budou vyžadovat hlasování a já navrhuji, abychom hlasovali poté, co vysvětlím povahu těch převodů. První věc eh, se týká Evropského účetního dvora, kde budeme převádět eh, pět míst AD na trvalých na smlouvy na dobu určitou, to nám umožní najmout nějaké odborníky a já navrhuji, abychom to podpořili. Druhá věc, to se týká evropského ochránce eh, osobních údajů. Jak kolegové jistě vědí, tak eh, tady eh, bylo potřebné zřídit ten, tu radu k tomuto úřadu a ono Může se zdát, že 420 milionů je poměrně velká částka, ale ono tady jde opravdu o zřízení celkově nové instituce a specificky oni chtěli ty prostředky využít na dočasné posílení některých týmů a některých odborných pracovníků na vytvoření této rady, takže tady já opět s radostí tuto žádost podporuji. Za třetí, Evropský hospodářský a sociální výbor. Oni našli úspory ve výši 475 tisíc eh, euro a rádi by to využili na nějaké úpravy v budovách a na nějaké obnovu vybavení. Tady já také doporučuji, abychom tento převod podpořili. Za čtvrté, to se týká výboru regionů. Oni si přejí přesunout 168 tisíc euro eh, do tří oblastí. Jednak musí zaplatit za outsourcovaný systém zprávy IT. Eh, také provedli renovaci celou řadu místností ve výboru regionu a také webový archiv. Oni tady těchto 168 tisíc získali díky tro- eh, snížení pracovníků, odchodu do důchodu a podobně. Není potřeba hlasování a já s radostí tento bod podporuji. A konečně za páté Evropský parlament. Tady máme dvě žádosti o převod. První se týká C9. Navrhuje, abychom využili nevyužité prostředky určené na renovaci PHS a nové návštěvnické místnosti. To jsou smlouvy, které se nezrealizovaly a oni by tedy rádi využili ty finance na financování IT projektů, zejména rozvody kabeláže a e, za koupení nějakého nového vybavení. Tady o tom musíme hlasovat a já navrhuji, abychom hlasovali pro. A konečně C7 převod, tady je návrh využít nevyužité odměny, které se použily pro nové audiovizuální vybavení. Tedy není vyžadováno hlasování k tomuto budu a já s radostí tento převod podporu. Takže musíme, máme tady dvě povinné hlasování, jednak Evropský hospodářský a sociální výbor a ta druhá věc se týká toho Evropského parlamentu převod eh, C9 IT projekty. A já navrhuji hlasovat pro, pro obě tyto věci. Děkuji, pane zpravodají. Máte nějaké otázky? Někdo chce něco říci? Ne? Takže vy jste tedy toho názoru, že čtyři z těchto převodů mohou být považovány za schválené, takže budeme hlasovat o tom návrhu 1, tak 1, který se týká EHSV a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno 23 pro, 3 proti. A nyní budeme hlasovat C9 Evropského parlamentu. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 proti 3 hlasům blahopřeji zase našemu zpravodaji pro ostatní sekce. Nyní, pokud jde o politiku v oblasti nemovitostí, tak zde máme dva návrhy návrhy, které musíme řešit, návrh e- Evropské služby pro vnější činnost pro nákup budovy na delegace v Jižní, EU v Jižní Africe a návrh účetního e, soudního dvora v Lucemburku na práce pro post, na posílení bezpečnosti budovy. Takže dávám slovo Monice Holmajer, naší stále zpravodajce, aby nám udělala stručnou prezentaci projektu a případně stínovým zpravodajům, pokud budou chtít se vyjádřit hovořit a Monika odpoví na vaše případné otázky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan předseda vidí, že Ignata reaguje na jakýkoliv způsob oslovení mé osoby. Nejdříve k Evropskému soudnímu dvoru. To je velice dobře připravený projekt, který nám již eh, Evropský soudní dvůr detailně představil. Jde o posílení bezpečnosti budovy Evropského soudního dvora a ta opatření jsou nezbytná. ESD se radil s bezpečnostními úřady experty z členských států, které často musí zabezpečovat takovýto typ budov tak, aby ta opatření byla taková, aby soudní dvůr v budoucnu nevypadal jako nějaká pevnost op, opevněná, aby i do budoucna ta budova vydovala příjemně, jakožto otevřená budova, která způsobí přátelsky. Jedná se o 29,1 milionů, v roce 2019 je to 1,65 milionů a v roce 2020 17 milionů a v roce 2021 2,5 milionů. Evropský soudní dvůr bude mít velký užitek se změny finančního nařízení. To říkám extra nahlas, neboť ve finančním nařízení bylo povoleno, že již není potřeba žádných finančních prostředníků, že je možné si brát úvěry na budovy. Tímto způsobem ušetříme pouze u této budovy 1,85 milionů, které bychom normálně museli zaplatit za ty finanční prostředníky. Proto vyzývám radu, aby um, aplikovala uh, dobré změny finančního nařízení, protože slouží efektivitě rozpočtu. Také pozitivně zmiňuji spolupráci s lucemburským státem, neboť lucemburský stát zde vlastně přebírá veškeré facilitaci, organizace, plánování a stavbu. Já tady otevřeně děkuji lucemburské vládě, protože oni jsou velice přívětiví, co se týče budov. Úroková sazba je taková, že ten kredit bude splacen, či má být splacen nejpozději za 20 let. Pokusíme se to splatit již dříve. Úrokové sazby ještě nejsou pevně, stoprocentně stanoveny, ale ta sazba Europa plus marže eh, je velice dobrou nabídkou. V podstatě to bude kolem 1%, což znamená, že náklady se budou pohybovat ve velice rozumné výši a nepovede to k žádným extrémním, eh, extrémním nárůstům nákladů. Co se týče eh, navýšení, indexu stavebních cen, tady máme asi 31 milionů, se kterými se musí počítat, skutečné náklady plus eh, úvěry a úroky jsou ve výši až tedy do samého konce asi 35 milionů. Doufáme, že jak říkám, Evropský soudní důvod to naplánoval velice pečlivě, je to vlastně ten výpočet, je, je, je dokonce i pro variantu worst case, tedy pro tu nejhorší, ale ty úroky jsou e, příjemné, takže pravděpodobně ty celkové náklady budou nižší než ty odhadované náklady pro worst case. Já to tedy vidím pozitivně a myslím si, že tomu můžeme, že to můžeme bez problému odsouhlasit. A myslím, že by bylo hodné, abychom o tom i hned hlasovali, o té první věci, nebo Jižní Afrika se přeci jenom od tohoto tématu liší. Ano, takže první část, to jsou ty práce, které se týkají soudního dvora. Nikdo nemá žádnou výhradu. Stínový zpravodajové, přeje si někdo vystoupit k tomuto tématu? Ne, takže začneme hlasovat a bude to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dvacet tři ku dvěma. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní Jižní Afrika. Je tady něco speciálního k tomu? Ano, nejdříve v zásadě musím říci, že ta budova je dobře naplánovaná. Máme tady odhadu nákladů a užitku. Zda by bylo vhodnější se přestěhovat a pronajmout si nové prostory, to by stálo 8,25 milionů, anebo zda by bylo hodné vylepšit tu starou budovu, zrenovovat ji, což by stálo 7,75 milionů, ale ta výhodnější eh, alternativa je navzdory všemu to, že se eh, tedy koupí nová budova a celkové náklady budou 7,1 milionů. Je to tedy o mnoho levnější než řešení A. A také je to levnější než to řešení druhé. Tedy nejlepší řešení je to, aby byla nabita nová budova, já to vidím velice pozitivně, ten nákup. A SVČ zde ještě není, neboť jsme trochu rychlejší než pořad jednání. Já mám tak ještě jednu otázku a také prosím o podporu kolegy a kolegyně. Takže já, co se týče Jižní Africe, já to vidím v zásadě velice pozitivně, nechci nic kritizovat, ale jedna věc. Čím dál tím více i od SVČ dostáváme budovy, kde nám vlastně není znám ten skutečný vlastník. To je to právní kancelář nebo nějaká firma, a my vůbec neznáme pozadí této firmy či kanceláře. A SVČ v Moskvě, těch jsme se jasně ptali, že chceme vědět, kdo jsou ti beneficials owner, tedy ti skuteční vlastníci. Nemám tím na mysli právně, správně hlediska ty vlastníci, mě jedno, komu patří ta právní kanceláře, to jsou, ne, to, ta není ten, kdo stojí za tou budovou. A já jsem se tedy snažila se o tom něco dozvědět a Ptala jsem se tedy, prosila jsem, aby nám prozradili ty skutečné vlastníky, ty, kteří z toho mají hospodářský užitek, nebo podle, neboť podle nové směrnice o praní špinavých peněz jsou všichni povinny udávat ty skutečné vlastníci. Nám je pojmenovat, abychom věděli, kdo to je a je také zkontrolovat a výbor pro rozpočet si to podle mě musí vyžádat u všech budov, kde máme legal entities, kde tedy tu budovu vlastní pouze právní osoba a ne fyzická. A já říkám soudnímu dvoru děkuji a nashledanou. SVČ ještě nepřišel. Ta budova Eh, myslím, to nespěchá, mohli bychom se k tomu vrátit 10. prosince, ale skutečně výslovně prosím o to, abychom se skutečně dozvěděli, komu ty budovy vlastně patří. Nemám ti na mysli nějaké právní, aby jsme, aby jsme se dozvěděli tu právní kancelář a jeho ředitele. Chci jasně vědět, kdo zatím stojí. Takže Moskva a Jižní Afrika, tady je to velice důležité dozvědět se, kdo vlastně je tím skutečným vlastníkem. Pokud máte s tím nějaký problém, tak mi to sdělte. Ale já bych tedy skutečně eh, to naše rozhodnutí podržela do té doby, než se dozvíme toho skutečného vlastníka. Můžeme si to přesunout na desátého. Obsahově proti tomu nic nemám. Chci jenom vědět, kdo zatím stojí. A to jak v Moskvě, tak v Jižní Africe, abychom znali ty skutečné vlastníci. Já neustále eh, se skutečně vidím, že mám v těch podkladech e, udáno, že e, to vlastně ten ředitel, ten právní kancelář, no to není možné alespoň z mého pohledu, a ráda bych věděla, zda s tím takto souhlasíte. SVČ tady stále není, já nevím, zda bychom měli takto dlouho čekat, pane předsedo, eh, kvůli zdvořilosti, anebo zda by nebylo lepší to prostě přesunout na toho desátého, ale to nechám na vás, na předsedovi výboru. Děkuji, Moniko. Já si myslím, že si odpověděl, ale možná, že máte nějaké otázky, které byste chtěli položit zpravodajce. Já bych měl otázku. Je to dobré, že ES, Evropská služba pro vnější činnost, zvyšuje počet svých velvyslanectví, ale není zde riziko, že v některých hlavních městech budeme mít 29 <laughs> ambasád? Nebylo by možná možnost, jak si soustředit ta diplomatická zastoupení, aby se také uh, uspořilo, protože tady ten počet znásobování služeb vlastně, to je tedy něco opravdu mimořádného. Snažíme se říct, že každý stát si tam zanechává své velvyslanectví, protože má svou zahraniční politiku a dáváme hodně peněz do operací, které jsou poměrně nejednoznačné. A jestli zítra budeme muset odpovídat voličům na otázky, otázky ohledně striktnosti našeho postupu, tak tady si myslím, že to není zcela jasné. Takže taková smíšená odpověď. Na jedné straně je někde možné, tam, kde máme velké budovy, tam někde možná ty menší státy by třeba chtěli eh, vlastně se tam to jaksi propojit, ale když jsem se zeptala například Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, zda tak tam vlastně oni jsou tedy dosti zdrženliví k tomu tedy, aby to propojilo, takže protože mají poměrně hodně také pracovníků na velvyslanectvích a ta velikost těch budov vlastně by nebyla dostatečná, kdyby se to takto spojovalo. To bychom museli postavit nějaké výškové budovy tedy, aby tam ti lidé mohli být, takže u zemí jako Jižní Afrika by to nemělo být tak smysluplné, ale mm, v každém případě tam bude jako podnájemce v, našem, v naší budově a některé země, kde tedy mají malá velis, velvyslanectví ty země, tak ty potom někdy rádi jdou tedy do podnájmu nebo se spojí s, s Evropskou unii a jejím velvyslanectvím využívají služeb jako informačních technologií a dalších v zemích jako Jižní Afrika nebo nějaké americké státy a tak dále, tak hlavně ty větší členské státy nebo ty, které mají hodně pracovníků, tak vlastně eh, nemohou stěhovat do společných budov, protože ty budovy nestačí velikostně, anebo je to taková, zaodmítají to z takové hrdosti jako členských států. Takže v některých zemích existuje takovýto typ konstrukce už teď, ale v tomto případě je ta budova v bezprostředním sousedství ve vyslanectví Německa, Francie, Itálie, ještě Belgie také. To jsou vlastně na to velvyslanectví. Ale ta myšlenka je dobrá samozřejmě, pane předsedo. Řík, řekli mi, právě přišli zástupci e SVČ, mají trošku předstih, no, my tedy máme trošku předstih, tak pravděpodobně ještě, aby se mohli usadit, aby tedy dorazili, tak si uděláme dvě minutky maličkou přestávku, pozastavujeme tedy schůzi. Nechoďte ale daleko, abychom mohli co nejdříve začít. To je? Bien, la séance est reprise. Dobře, tak zase pokračujeme ve schůzi, dámy a pánové z SVČ. Neomlouvejte se, to jsme my, kteří jsme v předstihu a vy jste naopak přišli včas. Takže nemáte spoždění. Tak paní Holmajer jako zpravodajka by měla několik otázek, které by vám ráda položila, aby se odstranili některé pochybnosti nebo nějaká podezření snad. Milý pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se. Evropské službě pro vnitřní činnost, která musela velice rychle běžet, protože výjimečně jsme měli jistý předstih časový. A já jsem eh, dnes již Eh, volala do SVČ, tak abych jim tady představila ten svůj problém. Podle nové směrnice o praní špinavých peněz je, existuje povinnost, že nám musí známit nejenom ty právní vlastníky, právní kancelář a tak dále, nějaké společnosti, ale že se musíme dozvědět, kdo jsou ti skuteční hospodářství profiteři, ti, co z toho mají ten ekonomický zisk, ty skuteční vlastníci. Já jsem jinak velice chválila eh, SVČ za velice dobrý přehled a za správný výběr budovy. Také jsem řekla, že v zásadě žádné námitky nemáme, ale že to odložíme až do doby, když se konečně zjistíme, kdo v Moskvě je ten skutečný vlastník a také v Africe kdo vlastně stojí za tou společností, kterou nikdo z nás nezná, vůbec nevíme, kdo to je. Dobrá. Vítám vás v našem výboru pro rozpočet, eh, abyste mohli vysvětlit ten problém. Máte slovo. Děkuji za tuto otázku. To je opravdu důležitá otázka, o které se už hovořilo u té první záležitosti s rozšiřováním delegace v Rusku. A mm, samozřejmě my jsme to zaznamenali velmi nedávno, před několika minutami jsme dostali doplňkové informace, paní Holmajer, a mm, máme takovou první úroveň informací ohledně no jmén, která se jaksi skrývají za, tou právní, za tím právním subjektem. Je to takový rodinný trust v pět, eh, která v Jižní Afriky, kteří se skrývají za tímto právním subjektem. Takže samozřejmě jsme provedli doplňková ověřování, zejména jsme nahlédli do výpisu z rejstříků. Samozřejmě jsme již zapracovali nové ustanovení eh, finančního nařízení, zejména co se týká posílení těchto článků. Já si myslím, že se to nedom, netýká pouze otázky praní špinavých peněz, ale také otázky zdaňování, zdanění, protože to jsou samozřejmě velmi aktuální otázky. Na jedné straně naše spolupráce podporuje, stimuluje ty státy, aby zlepšovaly své finanční výsledky, vybírali daně a na druhé straně, aby se nepodporovaly nějaké projekty, které by upřednostňovaly nebo napomáhaly daňovým únikům. Co se týká Ruska, tak jsem asi překvapen, že ta otázka je zde znovu na stole, protože jsem měl dojem, že už jsme poskytli doplňující informace ohledně vlastnictví, ohledně je tam fyzická osoba za tou společností, ale bilaterálně si to vy řešíme, vyjasníme s paní Holmajer. Co se týká Jižní Afriky, tak jsme dostali a ještě dostaneme více informací v případě potřeby na tuto otázku. Takže z hlediska ESVČ jsme nyní uklidnění, protože ten postup nám umožňuje postupovat kupředu nemusíme to nutně, nebo ne, možná to nepodepíšeme do konce letošního roku, možná příští rok, takže nemáme tuto povinnost. Je zde případné riziko, že bychom přišli o tuto příležitost, protože je tam konkurence s korejskou ambasádou, která také by případně chtěla získat tuto nemovitost. Takže takový ten, taková ta pasáž eh, finanční by nám umožnila eh, lépe eh, řídit tuto věc a vyjasnit ty právní aspekty, které doposud nebyly zcela jasné. Also meine Rückfrage wäre nochmal... Moje opětovná otázka, ještě jednou, já už jsem o tom tady jasně hovořila, mě nezajímá, komu patří ta právní kancelář nebo její ředitel. Mě zamývají ty skuteční hospodářství vlastníci když z toho mají ekonomický prospěch a ty jejich jména jsem ještě neobdržela k Moskvě. Pokud mi je dáte, tak to předám kolegovi Tarendovi a pokud byste nám to mohli poskytnout i k Jižní Africe, tak tu budovu rádi schválíme. Ale potřebujeme ty informace, protože ty skuteční ekonomickí vlastníci my jsme dostali informaci, kdo vlastní tu právní kancelář, ale ta osoba mne nezajímá mě jedno, kde je šéfem právní kanceláře, to není důležité, já chci vědět, kdo má ty peníze, protože si vzpomínám na veškeré ty konstrukce s těmi v Panamě, kde úžasná právní kancelář měla k dispozici miliardy, které pocházely z daňových úniků, z černých fondů a tak dále. A pak tato právní kancelář potom zpravovala různé nemovitosti, které e, získávala e, tak, že to nakupovala s těmi se škatulkovými firmy, firmami. Byly to takové velice složité konstrukce, které byly problematické z hlediska daní a také z hlediska organizované zločinnosti a samozřejmě to je problematické pro naši e, serióznost. Takže my musíme toto vždy brát v úvahu. Proto nejsem spokojena s tím, že znám jméno vlastníka právní kanceláře, ten mě nezajímá. Pokud mezi době jsme dostali nějaké jiné dokumenty, tak budu ráda, když eh, se tedy na ně podíváme, budu ráda, když je budeme mít k dispozici i my stínoví zpravodajové či zpravodajové, protože pro nás je to prostě předpoklad pro to, abychom mohli učinit rozhodnutí i o budovách a bude tak tomu i v budoucnu. Systém, který popisujete, to je takový ten, ten systém matriošek těch ruských panenek tedy. Možná. Ano, ano, je to taková skládačka. Takže vyzýváme ESVČ, aby opravdu byli nesmírně obezřetní, protože by to bylo nepříjemné, kdyby Evropská unie byla tedy jaksi obviněna z toho, že je určitý daňový ráj. V Evropě nejsou daňové ráje, to přece neexistuje. Všechny jsou, všechny jsou legální. Co chci tím říci? Ano, všechny jsou zákonné, jaksi. Některé jsou zákonnější než jiné, no, tak to je. Takže neměli bychom být podezírání z toho, že se podílíme na nějakých operacích praní špinavých peněz. To by byl opravdu paradox. Já jsem si jistý, že Evropská unie velmi rozhodně postupuje proti všem druhům daňových eh, rájů a musíme skutečně zkontrolovat eh, takže také je nutné, aby prostě bylo zdanění rozumné, protože příliš vysoké zdanění potom vede také tady k těm takzvaným daňovým optimalizacím. Evropané udělají všechno pro to, aby nemuseli platit daně. Měl bych ještě další otázku na ESVČ, protože si stále kladu otázku, jaká je zahraniční politika Evropské unie. Možná je tolik ambasád, tolik je externí, ale otázka je mnoho míst, v mnoho místech je 29 ambasád, zítra 28, protože Velká Británie nebo Spojené království tedy vystoupí, alespoň tedy tak to je uvedeno ve smlouvě. Není zde nějaký potenciál pro významné úspory? Protože upřímně, když mluvíme o snižování veřejných výdajů, tak možná, že právě na straně kancelářství, na straně úřadů by byl prostor tady k tomu, k těm úsporám. Pokud naši spoluobčané by toto věděli, tak si nejsem jistý, že by akceptovali takovýto stav. Pokud by, i kdy, když bychom už měli nějakou skutečně externí zahravnější politiku. <laughs> Na, na tu stále čekáme. Takže Daří se vám, jak si toto všechno soustředit, až budeme mít tu budovu v Jižní Africe? Mohli bychom jak si trošku uklidit na úřadech jednotlivých členských států? Děkuji vám za tuto otázku. Já nevím, jestli si pamatujete, ale při rozpravě o politice v oblasti nemovitostí v červenci se domnívám, že už jsme o této otázce hovořili. Samozřejmě chápete, že všechno není nutně v rukou ESVČ, ani institucí jako takových. A vůle členských států musí být samozřejmě i tím směrem z praktického hlediska, z hlediska řízení infrastruktury. My podporujeme, propagujeme spolu nájem a systematicky se snažíme hledat synergie s členskými státy v tomto ohledu a v případě té Jižní Afriky, tak uvidíte, že ta velikost, ten rozměr nám bohužel neumožní pronajmout tam více nebo sdílet prostor s více eh, tedy nájemci. Evropská investiční banka nás v tomto doprovází, ale zdá se tam obtížné vytvořit nějaký projekt evropského domu, bez toho, aniž by všichni tam mohli být společně. Nicméně máme několik konkrétních příkladů, kde věci takto fungují, například v Ghaně s Němci, kde společně vytváříme, bud, jsme vytvořili budovu, kde jsou tedy úřady velvyslanectví. Ano, takže provádějí se úspory z rozsahu a jsem skoro přesvědčen, že spíše ministři financí by nám mohli v této věci pomoci než ministři zahraničních věcí, protože Oni vlastně ovlivňují toto, tyto věci někdy Začali jsme s tím už před dlouhou dobou, tam, kde několik ambasád členských států je pohromadě v jedné budově. My ano, my se snažíme o toto úsilí, standardizujeme dokumenty, aby to bylo možné. Strojnásobili jsme počet spolunájmů v poslední době, takže je to opravdu pravidelná činnost. A nyní máme tým pracovníků, kteří se tomuto věnují, kteří opravdu v rámci možností se snaží to dělat jak v jednom, tak v druhém směru, nabízet naše prostory a využívat prostory jiných. Ještě doplňková otázka. V Jižní Africe kolik je tam ambasád zastupující členské státy Evropské unie? Kolik jste jich napočítali? Mm, nemám zde v hlavě, v hlavě informaci. Myslím si, že je to více než 20, ale 21 nebo 22 snad. Nemám to přesné číslo ale je to země, kde je poměrně silné zastoupení členských států. Předseda, děkuji, tak asi bychom tímto mohli ukončit tento bod. Nemáte žádné další otázky? Pouze říci, že s tou budovou budeme souhlasit, jakmile nám předáte odpovídající podklady. I hned s tou budovou budeme souhlasit, takže můžete eh, jak si konkurovat té Koreji, ale souhlasí, budeme souhlasit až v okamžiku, když dostaneme ty informace, o které jsem žádala, které pak budu moci také předat stínovým zpravodajům. Děkuji mnohokrát. Takže 10. prosince máme tu lhoutu, pokud tedy budeme mít informace. Co se týče politiky budov, máme tady nějaké speciální informace, paní zpravodajko? Ne? Vůbec nic říká paní zpravodajka. A nyní se dostáváme k návrhu, který se týká kontroly hranic. Jde o Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. A já dávám slovo nejdřív Jencovi Gajerovi, ten nám představí návrh stanoviska. A pak dám slovo stínových zpravodajům, kteří, pokud si budou přát, se vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Ano, jde o agenturu, kterou všichni známe pod jménem Frontex a která nyní dostala takovou komplikovaný název Evropská paneční a pobřežní stráž. My všichni se budeme muset zvyknout na britskou zkrátku EBCJ, nebo také ne. Jedná se tedy Frontex, o Frontex v novém oděvu a v novém mandátu. V rámci rozpočtových vyjednávání, které právě probíhají a týkají se stávajícího roku, jsme učinili již první krok, máme to na stole, ten první krok po, povede tím směrem, že do roku 2027 tato nová agentura celkově bude mít 10 tisíc příslušníků personálu lidí, 3 tisíce to budou úředníci této agentury, další 3 tisíce to budou dlouhodobě vyslaní úředníci z členských států, a generální ředitel krátkodobě bude moci si krátkodobě zmobilizovat členských států dalších 4 tisíce úředníků, což je tedy gigantický úkol, který eh, před ním stojí. A aby eh, to mohlo být zahájeno co možná nejdříve, momentálně že mají v rozpočtu 10 milionů dodatečných eh, peněz a 375 dodatečných tabulkových míst. O tom jsme žádné spory nevedli s ostatními institucemi, co se týče celkového rozpočtu této nové agentury. Stávající rok, tak je to 10 miliard eur. Výbor Libe předložil ambiciozní časový harmonogram pro tu novou, pro to nové základní nařízení a protože jsem se omezil na několik hlavních bodů. Tam spadá opakování pozice parlamentu z roku 2016 a totiž, že nechceme dát agentuře právo na to, aby mohla zasahovat eh, v rámci navracování uprchlíků i v třetích zemích. Já jsem dnes hovořil s panem generálním ředitelem, e, není mu to vůbec proti mysli, shodli jsme se na tom, že nová agentura by měla nejdříve plnit své úkoly na půdě Evropské unie, že to pro něj bude dost velký a ambiciozní úkol, než, bych, než ji pověříme tedy dalšími úkoly v třetích zemích, které by se týkaly navracování uprchlíků. Navrhuji, abychom posílil roli parlamentu eh, v dohledových orgánech, abychom tam měli ve správní radě jednoho člena eh, jmenovaného Evropským parlamentem a jasně říkáme, že agentura při vypracování víceletého pracovního plánu musí skládat účty také nám, parlamentu. Dále samozřejmě chceme, aby šetřila a chceme, aby bylo zohledněno rozhodnutí in, mezi institucionální pracovní skupiny, která má na starosti agentury. Já jsem se vzal jedné věci, kterou možná ode mě očekáváte, tedy o toho, abych dal agentuře pravomoc si kontraktovat eh, překladatelské služby na volném trhu. My máme agenturu v Lucemburku, která se věnuje výhradně tomuto typu služeb, tedy překladům, a generální ředitelka této agentury mě velice prosila o to, aby to tam tedy nebylo, neboť oni již nemají problém s personálem, mají dost lidí, agentura může tedy plně odvádět svou práci a obchodní odel této agentury by nefungoval, přestal fungovat, pokud bychom ostatním agenturám dovolili, aby si překladatelské služby zadávaly eh, svobodně na volném trhu. A kolegové z křesťanských demokratů a liberálů mají pocit, že to je útok na svobodný trh. Není to tak. Tato agentura 19, 90% veškerých eh, zakázek dává na volný trh, ale ty hlavní věci si nechává pro sebe a také provádí kontroly. To je tedy hlavní důvod toho, proč já jsem se vzdal té možnosti, aby si oni si to mohli zadávat sami na volném trhu. Děkuji panu zpravodaji za objasnění o to to velice důležité věci, kde o to abychom zajištili kontrolu na našich vnějších hranicích, na vnějších hranicích Evropské unie. Kdo si přeje se vyjádřit k tomuto bodu? Pan Sarvama, prosím. Děkuji, děkuji panu Gajerovi za jeho návrh stanoviska. Já samozřejmě souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které předkládáte, pokud jde o ty mise eh, v třetích zemích. Také podporuji návrhy 5 a 6, pokud jde o zlepšení zprávy agentur. Ovšem, nesouhlasím s vašimi návrhy 1, 2 a 3. Dle mého názoru je důležité, aby agentura mohla fungovat i při podpoře třetích zemích, pokud jde o to vracení lidí. Já vím, že ta argumentace byla tady taková, že nejprve bychom měli zajistit, že věci budou fungovat tady u nás doma, ale tohle je skutečně globální přeshraniční záležitost a ta efektivita té agentury Evropské pohraniční a pobřežní stráže, to je mm, zcela zásadní v této věci. Já si tedy myslím, že by ty schopnosti, tyto kapacity tady měly být od samého začátku. Ono by to také eh, představovalo důležitou přidanou hodnotu. Pokud jde o zajištění efektivity, účinnosti a výsledků, tak já si myslím, že navrhovaný stávající sbor 10 000 lidí, že by to měli hlavně být pracovníci vyslaní z členských států dlouhodobě. A členské státy by potom byly odpovědné za to, že zajistí, že ten stálý e, bude funkční a plně připravený. A myslím si, že potom další posílení těch funkčnosti by nemělo vést k nějakému překrývání mezi členskými státy a touto agenturou. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo ještě. Ten bod, o kterém se zmínil pan Sarvama, je skutečně zásadní. To znamená, pokud se omezíme na hranice ve striktním slova smyslu, anebo zda se budeme snažit potlačit ty migrační toky, jak si už předem, tedy už v těch transitních zemích, to znamená v Líbii například. Zda tedy je potřeba přijmout nějaká eh, opatření, když státy jaksi selhávají, mm, ne, a to je kompenzováno nějakými zločinnými organizacemi, které organizují pře- ty převody nebo ty migrační toky. Takže tady toto téma určitě by si zasloužilo podrobnější diskusy. Pane Gajere, ještě na závěr. Já ještě... Ehm, ano. Já mám skutečně na tu záležitost poněkud jiný názor. Pro mě je důležité, aby tato nová agentura pracovala v právním rámci, ve kterém my jako Evropská unie můžeme zajistit aby, že její operace budou probíhat eh, podle práva a zákona a při zohlednění lidských práv a občanských práv. Já skutečně nejsem přesvědčen o tom, že bychom toto mohli zajistit pro každou třetí zemi. Tím mám na mysli například tu zemi, kterou jste jmenoval vy, pane předsedo. Tam to nezajistíme. Kdo nám řekne, že navracení například z Líbie, já se chápu tady vašeho příkladu, bude probíhat práv, po, po právu, podle zákona, tak jak my to vnímáme. A kdo zajistí, že ty lidská, ta lidská občanská práva lidí, kteří budou navraceni z Líbie do svých zemí původu, budou dodržována? Můžeme se bavit o tom, zda chceme, zase si chceme například ten okruh těch třetích zemí přesně nadefinovat, například, že bychom to omezili pouze na kandidátské země, kde bez tak chceme předpokládat a musíme od nich očekávat, že chtějí dodržovat právní rámec Evropské unie. Když jsem o tom hovořil s generálním ředitelem Režerí, tak tam také padla myšlenka, že by bylo možné ten personál jiných třetích zemí školit Například v Líbii, zůstávám u vašeho příkladu, pane předsedo, v Líbii takto přispět k tomu, aby policie, celní ográny, a pohraniční policie, ať se to již týká, týká kohokoliv, aby tedy eh, oni ty operace prováděli podle evropských pravidel a podle práva a zákona. Ale je to sice pro nás důležité, ale dáte nové agenturu úkol, aby vždycky, kde někdo a kdo vlastně bude pokládat za nutné, aby ona někomu pomáhala, aby to takto bylo vepsáno do té legislativy, to je podle mne přehnané. Ještě doplníte otázka, pokud dovolíte, když tady hovoříme o nové agentuře, je to Frontex. Je to agentura, která se dosud jmenovala Frontex a nyní získala jméno Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Je to poněkud takový komplický, anglicky je to EBCGA, ta zkrátka. To je tedy ta nová agentura. Ale stále sílí ve Varšavě? Ano. Takže je to Frontex, který změnil své jméno ale je to stále Frontex. Dobrá, nikdo už si nepřeje vystoupit a proto vám oznamuji, že pozměňovací návrhy, které si přejete předložit, musíte předložit do nejpozději 15 hodin do 20. listopadu, to znamená zítra. Dále 10. prosince budeme hlasovat o této zprávě a o pozměňovacích návrzích. A Libe je příslušný výbor a Libe bude hlasovat 23. ledna. A nyní se dostáváme o NDCEI, což je Evropský fond pro mezinárodní spolupráci a spolupráci, rozvojovou a mezinárodní spolupráci a já dávám slovo paní Gardia Zabal Rubial, která nám představí svůj návrh stanoviska. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych představila toto stanovisko, které vypracováváme jakožto výbor pro rozpočet, pro příslušné výbory, což je výbor AFET a DEFE. Jedná se tedy o nástroj pro souceství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, DICI ve zkratce. Je to praktičtější, než neustále vyslovovat ten celý název. Podle pravidla právě 54 jsme příslušní k několika odstavcům. Tady to se týká zejména části, která bude mm, jak si mm, navazovat na eh, ten nástroj FST, který je pro nás důležitý. Bylo předloženo 59 pozměňovacích návrhů, ty je možné se skupit do různých skupin. Jednak jsou to návrhy, které se týkají čísel. Už jsme to říkali u víceletého finančního rámce, že jsme přizpůsobili všechna čísla eh, v aktuálních cenách, taky jsme o tom hlasovali v rámci víceletého rámce a na frakcích jsme se dohodli na tom, že budeme požadovat pro Afriku o 3,5 miliardy více, bude to proporčně rozděleno. Afrika není jediný region tohoto nástroje. To tedy znamená, že máme jednak nástroj sousedství, kterého se to týká, a pak je zde nástroj pro rozvoj Afriky jižně od Sahary, takže ty peníze budou poměrně rozděleny. Jedná se o záruky, které má poskytnout tento nástroj a také o to, kolik peněz chceme dát dispozici pro tyto záruky. Toto je nový nástroj pro zahraniční politiku, který vlastně sobě se skupuje několik různých nástrojů, které dříve fungovaly odděleně tyto nástroje budou tedy sloučeny do nového nástroje, proto přesně nevíme, jak by měla být vybavena ta záruka. E, komise navrhuje 9%, což by odpovídalo původnímu zahraničnímu mandátu tohoto nástroje. A pak by se to po navyšovalo až na 15%. Bude to tedy něco mezi 6 miliony a 33 miliony, což je relativně velký rozsah. Navrhuji, abychom si dali nějakou hranici asi ve výši 10 milionů, abychom zajistili kontrolu toho, kolik peněz se tedy vyhrazuje na financování této záruky. Také nechceme snížit prostředky, které byly naplánovány na subvence ve výši 33 milionů. Jedná se tedy pouze pro uh, takové bezpečnostní opatření. Je možné to změnit, pokud by to bylo třeba. A pokud Evropský parlament či komise chtějí navést, zavést změnu, tak může komise přijít s delegovaným aktem. Dále komise navrhuje, abychom vytvořili rezervu. Deset milionů, tedy 10,2 miliony přesně, respektive miliard. A podle toho, jak se bude vyvíjet situace, tak to budeme přizpůsobovat naší zahraniční či rozvojové politice. Ještě jednou 10 miliard pro. To jsou peníze, které jsou už vyhrazené. Z rozpočtového hlediska je to jistě rozumné. Chceme blokovat všechny peníze, ale potřebujeme jisté kontrolní mechanismy. Proto jsme navrhli jisté změny, které spočívají v tom, že ta rezerva, takový ten, ten polštář, který tam je, bude moci být využita v souladu s rozpočtovým postupem, ale vždy podle toho, jak my eh, to tedy budeme dolaďovat s výborem DV či AFET, nebo pak je také možné jít prostřednictvím transferu, a nebo parlament může, bude moci zmobilizovat tu rezervu, ten polštář. Další důležitá věc, my jako Evropský parlament jsme řekli, že chceme mít stejně informováni jako rada. Komise často dává informace radě a my chceme, aby parlament obdržel přesně ty též informace, jakožto rada. Další velký blok tematický komise v přílohách upravuje mene, řízení v toho nového fondu a také pravidla. Znamená to tedy, že si přejeme stanovovat priority a politické cíle. A co se týče governance zprávy, to e, stačí dořešit v přílohách. A pak je zde ještě další šestý tematický blok, který se týká všeho, co se týká, co je pro nás důležité, boj s podvody, transparentnost, účetní závěrka, stížnosti, a celkový ten kontrolní a ohlašovací mechanismus, veškerá tato problematika. A dále informace, které komise poskytuje parlamentu. Nemáme na to ani rok. A proto je to tedy takto všechno navrženo v tom novém nástroji. A možná poslední informace, když jsem pracovala na stanovisku pro, výbor, pro náš výbor, tak jsem měla možnost hovořit se čtyřmi zpravodaji z výboru DV a AFED a musím říci, že v zásadě se shodujeme Na naší schůzci jsme si stanovili cíle a také jsme si objasnili své pochyby, které jsme měli a, to, a které se týkaly parlamentní kontroly. Rozpočtový postup zde musí být uplatňován vždy, kdy, pokud dojde k nějakým změnám, pouze tak si ponecháme kon, možnost kontroly o tom, toho, jak se ty prostředky peněžní využívají. To, myslím, podpoří všechny frakce a jinak asi se shodnujeme s pravodajím s tím, jak se má k tomuto fondu přistupovat. Je to určitě velice důležitý nástroj, který se podílí na politice v oblasti migrace a zejména tedy v řešení a zmírňování těch migračních toků. Takže Paul, Paul Rubik požádal o slovo. Já bych chtěl srdečně poděkovat Eider, protože samozřejmě tato nové, toto nové strukturování, to je pro nás eh, kázněna zejména co se týká politického rozvoje a protože to je naše velká priorita právě v budoucnu, tady tento rozvojový fond bude hrát velkou důležitou úlohu a proto je zde otázka to sousedství a nástroje pro sousedství a rozvojovou spolupráci je obzvláště důležitý a zejména ta stávající struktura, kterou musíme přizpůsobit to je vlastně, aby se nevytvářela nějaká doplňková struktura ze strany Evropské komise, ale abychom jaksi přizpůsobili, využili co nejlépe tu stávající strukturu a stávající eh, instituce, aby měly vytvořeny ty kapacity. Takže tak aby ty existující eh, instituce bylo tak ohodnoceno, že odvádějí velmi profesionální, kvalitní činnost a proto je důležité, aby tyto struktury mezi sebou spolupracovaly a aby také Evropská komise se zaměřila na efektivnost, aby ta, ta, spolupráce samozřejmě musí také odpovídajícím způsobem být potom zapracována do těch prováděcích předpisů. Děkuji. Děkuji. Paní Houtala. Thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak to bylo v případě těch eh, jednání, tak paní uh, eh, Rubil tady položila velmi slušný základ toho, jak projednávat tento relativně nový uh, nástroj, jako ho začlenit do toho UNDCI a já myslím, že bychom se měli všichni rychle zvyknout na tento akronym. Ono je to také důležitá bezpečnostní pojistka v případě uh, dozoru Evropského parlamentu. Já myslím, že když komise dávala dohromady ten svůj návrh, tak někdy jim z toho vypadly některé věci, které ale by bylo potřeba tam mít v tom hlavním nástroji. Takže s tou vaší linií jsme velice spokojeni a možná předložím několik málo pozměňovacích návrhů. Jeden bude zdůrazňovat úlohu metodických pokynů OECD pro nadnárodní společnosti a e, principy OSN pro podnikání a lidská práva. To je velmi důležité, jestliže chceme více zapojit soukromý sektor do rozvoje a podobných úmluv. Také bychom byli rádi, kdyby u všech projektů byl nastaven tzv. Centralized Grievance Mechanism. To by bylo vhodné pro všechny zainteresované subjekty v tomto fondu a pro všechny ti kdo jsou nespokojeni s tím, jak jsou řešeny jejich stížnosti v rámci toho klasického mechanismu. Také doplníme něco k seznamu vyloučených projektů, třeba eh, vojenské a bezpečnostní projekty a asi také tam budeme muset dát něco k těm uhlíkovým aspektům. To je naprosto zásadní v současné době, když víme, jak to je urgentní s ohledem na změny klimatu. Takže to je zatím vše. Já už jsem dnes měla opravdu dlouhé schůze, takže už mi to stačilo. Děkuji. Maletič. Děkuji. Teď paní Maletič se hlásí o slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce a gratuluji k velmi dobře odvedené práci. Já v zásadě souhlasím s většinou těch bodů, které tady zazněly. Eh, ono jde o to, jak nastavit správnou rovnováhu mezi těmi záruky, zárukami a finančními nástroji a také jak mobilizovat tu rezervu a jak tohle vylepšit v tom nařízení. Já zcela souhlasím s tím, co jste udělala, pokud je o ten přesun eh, zprávy fondu z eh, příloh do hlavních článků. To je tak určitě v pořádku. Potom ale mám trošku obavy ve vztahu k jedné věci, a to sice tady v tom nařízení, tady v tom návrhu máme EFSD plus jako plně otevřenou platformu pro veškeré finanční instituce a já trochu mám obavy, pokud je Evropskou investiční banku a kontinuitu těch operací, které realizuje Evropská investiční banka. Já vím, že je dobré mít to takto otevřené, ale otázka je, mělo by to být skutečně kompletně otevřené, anebo určitá část se bude nějakým způsobem zaměřovat na EIB, tak aby se tam pokračovalo s tím úvěrovým mandátem. A také pokud je o AKT, o ten investiční nástroj AKT, tak eh, já myslím, že tam bychom měli pokračovat v té operaci a Eh, potom další věc, když se podíváme na všechny ty další finanční instituce, které by se mohly skutečně zapojit do toho nového fondu, třeba AFD, Světová banka, a podobně. Oni už mají specifické akce financované z různých zdrojů a tohle je jakoby navýšení, doplnění těch jejich akcí. A EIB, Evropská investiční banka, je ve smlouvách, je to jejich klíčové podnikání, je to Evropská banka a potom, to je také velmi důležité, oni se odpovídají Evropskému parlamentu a tím, že Evropská investiční banka spravuje ty prostředky, tak je můžeme ovlivnit a dělat rozhodnutí. A tady to není to samé. E, pokud budeme v řídící radě nebo um, jestliže budeme subjekt, který může spolu rozhodovat. Takže já myslím, že bychom se měli opravdu velmi pečlivě zamyslet, které části zůstanou otevřené, které budou flexibilní a které stále zůstanou uh, na straně EIB, jaká tam bude úloha Evropského parlamentu, jak tedy posílit úlohu Evropského parlamentu a jak budeme schopni eh, ovlivnit eh, ty rozhodovací procesy a ty geopolitické aspekty. Děkuji, než dám znovu slovo naší zpravodajce, která vlastně, kterou jsme tady podpořili ve svém postoji. Um, tak ještě předtím bych dal slovo zástupci DG Devko, protože je zde přítomen pan show ředitel. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tu příležitost, kterou jste mi dal, abych vysvětlil některé záležitosti k tomu přechodu nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. Obávám se, že ve francouzštině ta zkratka je je stejně jako v angličtině, tedy není příliš šťastná. Takže pokud byste někdo vymysleli nějakou lepší zkratku, tak vás prosím, včetně paní zpravodajky, aby nám mm, dodali nějaké nápady. Protože říkám, toto by bylo opravdu takové, protože to, to, o tom se bude teď hodně často hovořit v příštích letech, jak v komisi, v radě i v parlamentu. Takže já bych paní Gardy Zabal. Budu tedy hovořit nyní španělsky, protože se budu obracet na paní Gandhi Zabal, takže to pravděpodobně bude jednodušší, v každém případě jednodušší pro mě. Na začátku bych vám rád poděkoval za vaši zprávu, paní zpravodajko. Vy jste navrhla pět nebo šest pracovních oblastí, na které bychom se měli zaměřit, zejména zvýšení částek na tu vnější e, činnost, na tu vnější část. Samozřejmě já, není to na mě, abych vám vysvětloval, abych hovořil o těch celkových částkách v rámci evropského rozpočtu na vnější, určených tedy na vnější činnost Evropské unie. Navýšení částek nám samozřejmě umožní uh, udělat daleko více práce v této oblasti. Co se týká toho rozpětí 9 až 50 tak potřebujeme vědět, jaká ta oficiální část pom- rozvojové pomoci by mohla eh, tedy eh, přispět do tohoto nového nástroje pro politiku sousedství a mezinárodní spolupráce. Potřebujeme vědět, co se bude odehrávat v oblasti plánování těch v tom programovacím období, jaké jsou ty potřeby, těch 60 miliard, to je strop, to je maximum. A musíme samozřejmě plánovat různé možnosti, různé alternativy. Můžeme si tam zachovat určitou flexibilitu, určitý manevrovací prostor, to je vždy důležité. A jsou tam možná částky, které by se měly vytvořit jakožto rezerva na platby. Pokud návrh komise bude schválen ve své původní verzi, to znamená celkové zvýšení částek na vnější činnost, by mělo umožnit zachovat částku dotací srovnatelnou se současnými částkami. Takže o nic nepřijdeme, ba naopak, dokonce bychom měli více prostředků k dispozici pro to, abychom mohli pracovat v oblasti investic v soukromém sektoru ve prospěch udržitelného rozvoje. Dále návrh komise, který, který, který, ten, který by měl řešit určité nepředvídané, neplánované situace, tak jako to, co se stalo v letošním roce a je riziko, že se to bude opakovat i v příštích letech, musíme mít stále na zřeteli tu nezbytnou přidanou hodnotu takovéto oficiální pomoci Evropské unie podle toho, jak je viditelná tato pomoc, tak aby byla předvídatelná, aby byla předmětem plánování, měla by to být dlouhodobá pomoc a současně taková pomoc, která by pomáhala řešit určité nepředvídané situace. Návrh vlastně přebírá návrh eh, mezinárodní spolupráce s těmi hlavními záležitostmi a potom jsou tam je tam ta věc, že poprvé za 60 let Evropská komise navrhuje, aby Evropský eh, rozvojový fond, eh, že by měl, přestal existovat a pro africké země, které představují tu nejvýznamnější část výdajů na vnější činnost s, Karibskou, a, s Karibikem a Tichomořím, aby to tedy vlastně bylo pod úplnou politickou kontrolou Evropského parlamentu. Můžeme také mít jinou pracovní metodu, s těmito změnami rozpočtových postupů. To je oblast, kterou se musíme ještě zabývat, a to jak eh, ze, na straně rady, tak eh, v Evropském parlamentu je zde mnoho kompetencí, a, mm, ale pro nás eh, tyto kompetence v oblasti vnější činnosti zatím nebyly zcela využity. Takže musíme přemýšlet o tom, že budeme pracovat ve stávajícím rámci a tak, jak říkal pan Rybik, aniž bychom vytvářeli nějaké nové struktury, ale lépe využili stávající struktury pro posílení kontroly. Pokud se týká informací, zde také musíme budeme pracovat na tom, abychom zlepšili to řízení ve, v tom všeobecném návrhu, stejně tak jako v návrhu pro Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, je tam celá řada věcí, které se musí ješ, kde se musí ještě srovnat současná situace fondu s tím předchozím návrhem. Některé otázky se zdají, že jaksi vymizely z našeho, z oblasti, o které musíme přemýšlet a domnívám se, že bychom měli přemýšlet o úsporách legislativní práce a soustředit se pouze na to, co by mohlo jaksi chybět na ty mezery v novém finančním nařízení. Z tohoto důvodu zde odkazujeme na finanční nařízení. To je prostě způsob, aby se uspořili legislativní techniky, a ale zachovala konzistentnost s finančním nařízením. A druhá cesta, kterou by se měly ubírat naše úvahy, jak řekla paní Hautala, že by Evropský fond pro udržitelný rozvoj byl začleněn do dítí, což by nám umožnilo získat efektivnost, bojovat proti klimatickým změnám, zapracovat tam lidská práva. Toto všechno by platilo pro všechny nástroje, ať už to jsou půjčky, pomoci, záruky, dotace, všechna ta kritéria, efektivnost pomoci, lidská práva, rozvoj osobností, to všechno by mělo platit všude. Takže to by také umožnilo ušetřit jaksi legislativní práci to, v rámci tohoto fondu pro udržitelný rozvoj. Paní Maletič se zmínila o vyváženosti nebo o rovnováze pokud jde o ty otevřené platformy návrhu komise a problémech, které, mezi tě, a těmi problémy, které by to mohlo způsobit vzhledem ke kontinuitě práce Evropské investiční banky. Evropská investiční banka je náš přirozený partner samozřejmě, takže musíme daleko více s ní spolupracovat. Evropská investiční banka musí být zapojena do naší každodenní práce, do naší práce v terénu mě musí vlastně znát makroekonomické podmínky jednotlivých členských států a domníváme se, že to, že Fond pro udržitelný rozvoj pracuje v oblasti programování, plánování, takže by to měla být přidaná hodnota i pro Evropskou investiční banku. Nejde o to, že by se spochybňovala práce EIB, to vůbec ne. Možná by se mohla změnit pracovní metodika, aby více odpovídala prioritám udržitelného rozvoje těch zemí, které jsou našimi partnerskými zeměmi. Děkuji. Merci, monsieur le directeur. Děkuji panu řediteli. A nyní se obracím na vašeho kolega pana Serianyho, který je vedoucí jednotky pro koordinace rozvojových politik v rámci Evropské služby pro vnější činnost a ptám se, máte nějaký komentář? Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, já budu mluvit anglicky. Já bych také se chtěl eh, připojit k těm poznámkám, komentářům, které vítají na vrch stanoviska zpravodajky zejména vítám to, že tady celkově podpora k tomu nastavení toho nástroje indicí a že je tady podpora pro to, aby došlo ke konsolidaci stávajících nástrojů a modalit a aby byla umožněna větší flexibilita kapacit a možnosti reagovat na neočekávané události. Také vítáme to, že je kladen eh, důraz eh, na eh, dvě priority, pokud jde o nové nástroje, na dvě priority, které byly jasně definovány, a to je podpora subsaharské Afriky a podpora sousedství. V této souvislosti samozřejmě tohle eh, musí zapadnout celkově do víceletého finančního rámce, do těch zdrojů, ale my na naší straně tento návrh určitě vítáme. Také podporuji to, co tady řekl můj kolega z komise Fernandez Shaw, pokud jde o problematiku návrhu stropu pro záruky EFSD. Já chápu velmi dobře tu logiku, ze které vycházíme, že to je jakási bezpečnostní pojistka a dostupnost těch zdrojů pro rozvojovou činnost, ovšem zároveň nemůžeme předem definovat, jaká bude správná rovnováha mezi tou 9% a tou 50% mírou financování. To bude vyplývat až z toho programování, kdy budeme vědět, kde a jak se to bude investovat, jaké budou ty záruky, třeba eh, dluhopisové úvěry, Eh, což umožňuje třeba těch 9%, anebo zase jiné více rizikové operace, kde ta míra toho financování, poskytování bude vyšší. Čili opravdu to rozpětí, ta míra mezi 9 a 50 procenty, to bude známé až mnohem později, kdy to bude lépe nastaveno pro jednotlivé země a jednotlivé regiony. Takže v té souvislosti dobře, my chápeme ty obavy, které tady zazněly, ale na druhou stranu jsme navrhli celkově ten strop pro ty záruky tak, aby ten nástroj mohl náležitě fungovat. A já bych každopádně chtěl zdůraznit, že EFSD Plus je velmi důležitá inovativní součást toho návrhu UNDIC a zajistí to investice ve formě makroekonomické pomoci a zajistí to také konzistentnost, pokud jde o mobilizaci prostředků. Možná bych také ještě se vyjádřil k otázce zprávy a řízení nástrojů. My to <clears throat> víme tady eh, z toho stanoviska, ze stanoviska dalších výborů, že je tady apel z parlamentu mít striktní kontrolu a dohled nad eh, implementací zdrojů pro vnější činnost. Samozřejmě eh, my vítáme, mm, uvítali bychom, nebo vítáme perfektní fungování demokratické kontroly parlamentu, ale zároveň bych eh, chtěl poukázat na nalezení správné rovnováhy mezi velmi striktními právními ustanoveními a na druhé straně eh, možná ne tak politicky závaznými mechanismy, kde dochází k té interakci, která by mohla fungovat. Já myslím, že my tam máme příklady v různých výborech, kde ta denní běžná výměna informací a názorů je také zajištěna a vyžaduje to také velkou kapacitu Evropského parlamentu, abychom dostali konkrétní názor k tomu, jak ty politické a programové priority budou nastaveny. A konečně bych se chtěla ještě vyjádřit k tomu, co tady řekla paní poslankyně Hautala. Jistě, my podporujeme hm, ten princip, aby tady byly tady začleněny ty odkazy na zásady OECD a e, lidská práva OSN a tak dále, ale já myslím, že kolega už tady jasně řekl, že tyto obecné zásady se vztahují obecně na všechny komponenty tohoto nástroje. Paní poslankyně také zmínila budování kapacity pro bezpečnost a rozvoj, že by to mělo být odděleně, ale náš návrh je takový, abychom v rámci indici a rozpočtu Evropské unie e, zanech, ponechali takové kroky, které mohou být podpořeny. Například to, co se momentálně podporuje v rámci CBSD, budování kapacit a rozvoj bezpečnosti, tak to by mělo pokračovat, protože chápeme tady tu vazbu mezi rozvojem a bezpečností a jenom velmi těžko se hledají další zdroje pro použití v této oblasti. A ono, cokoliv je nad rámec eh, této úrovně, tak tady navrhujeme vytvoření Evropské mírové facility mimo rozpočet. A tím končím, pane předsedu, děkuji. Si. Děkuji. Takže eh, skutečně teď máme jasný přehled, dozvěděli jsme se vše. A na závěr paní zpravodajka. Děkuji, děkuji eh, všem, kteří vystoupili za jejich komentáře. Vidím, že v zásadě je tady schoda mezi eh, politickými skupinami. V určitých niancích se možná zcela neschodneme, jak to, co říkala paní Hautala, já nebudu k tomu předkládat pozměňovací návrhy, ne, že bych si to nepřála, ale snažím se se skutečně omezit pouze na rozpočet a rozpočtovou problematiku. Vše, co si říká neregulární migrace a, a takovéto záležitosti, to prostě není naše vlastní téma. Je pravda, že veškeré tyto mechanismy souvisí s politikou rozvojovou, s politikou spolupráce. A i když z hlediska regulačního to není v pořádku, možná na politické úrovni by bylo vhodné opakovat tuto myšlenku, aby nezapadla, abychom na ní nezapomněli. Co se týče toho, jak bude nastavena ta záruka, Tento nový názor stručuje několik starých a proto je tedy důležité, abychom tu zároku umístili někde v oblasti mezi 9 a 50 procenty. A protože nevíme, jakou budeme mít přesně potřebu, měli bychom si nechat otevřená vrátka, otevřené dveře. Ale pokud ty dveře budou otevřené příliš, tak se s tím pojí jisté riziko. Proto pro mě, podle mě je důležité, abychom tam měli nějaké kontrolní opatření, pro příklad, že bychom z té záruky chtěli zmobilizovat více než 10 miliard tak abychom se setkali, prodiskutovali si to, eh, shodli se a při, pak přijali to rozhodnutí. Proto je důležité, abychom tady měli nějaký kontrolní mechanismus. Je, jde o to, abychom nebyli flexibilní, ale jde o to, abychom dokázali zabránit nějakým možným špatným mm, směrům, kterým by se mohlo vydávat eh, to financování. Je mi jasné, že to bude poněkud polemické. Projevilo se to i v naší práci, kdy jsme se věnovali těm původním fondům, například rozvojovému fondu, ale já si skutečně myslím, že je důležité takovou tu kontrolní možnost na to zárukou mít. A myslím si, že Evropská investiční banka je schopna takovou tu záruku použít EIB má svůj mandát na zahraniční financování a bude ho jistě budoucnu provozovat co možná nejlépe. A my víme, už jsme se setkali kvůli tomuto tématu a rovněž komise to ví, že přechodu mezi starými nástroji k tomu novému nástroji vidíme jisté problémy. Jsou tady jisté obavy z hlediska technické úrovně, z hlediska toho, jak se budou podepisovat e, smlouvy, ty nové smlouvy. Jde nám tedy o to, aby se nalezlo nějaké řešení, které bude zajišťovat kontinuitu financování. Proto je třeba, abychom se tomu věnovali. Z technického hlediska přesně nevím, jak to upravit, jak to ošetřit, ale tady máme odborníky na radě, na komisi, kteří e, rozhodně jsou schopni nám tady vyladit ty technické detaily pro to, to, abychom dokázali odstranit obavy tohoto typu. Proto já tedy v návrhu s žádným návrhem, eh, ve zprávě s žádným návrhem nepřicházím, ale myslím si, že je důležité, aby se eh, nalezl nějaký způsob, jak tedy upravit tento přechod od těch starých nástrojů k nástroji novému, tak aby ten přechod byl hladký a probíhal za dobrých podmínek. E, ty, možná by bylo hodné, aby ty původní staré nástroje mezi sebou spolupracovaly, někdy by si možná mohly konkurovat, protože tady máme nástroje, které se věnují regionům, pak jsem tu ty programy. Takže to je z mé strany vše, pane předsedo, a čekám na pozměňovací návrhy. Děkuji, předseda. Je důležité, abychom byli zároveň odvážní a obezřetní jde o peníze a je tedy třeba dobře zpravovat. Na začátku to vypadá dobře, ty první léta většinou nejsou problémy, ale pozor. Jsme v oblasti, kde se ty problémy mohou jak se objevit velice rychle, takže nepodceňujme riziko, které zde je a snažme se mít velice dobrou tu záruku. Odborníci nám jistě řeknou, teda, v jaké výši by měla být. Ještě jednou děkuji naší zpravodajce a pouze upřesním, že pozměňovací návrhy mají být předloženy 26. listopadu do 80, 18 eh, hodin, to je příští pondělí, a 10. prosince budeme hlasovat u nás na výboru pro rozpočet. Eh, výbory AFET a e DV budou hlasovat 4. února a na plenární zasedání se to dostane 11. února. A nyní pan Kelmel má zprávu, která se týká zjednodušení systému udělování víz. Pan Kelmel tedy vypracovává návrh stanoviska a tím tomu předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, z obsahového hlediska jde o vízový informační systém Evropské unie. To celé eh, je z formální hlediska opraveno tak, že komise přijde s návrhem ke změně různých právních předpisů a tento návrh tam je příslušný výbor LIBE, který ho zpracuje jakožto příslušný výbor a my k tomu budeme podávat stanovisko. Co se týče věci samotné, to, co tady navrhuje komise, je vynikající, neboť my víme, že naši občané v Evropské unii si velice váží svobody cestování a nejenom občané, také naše ekonomika v Evropské unii potřebuje tuto svobodu. Vše ostatní by vedlo k velkým škodám pro naše hospodářství. Tak, abychom mohli i nadále mít tuto svobodu v šengenském prostoru, musíme chránit naše vnější hranice tak, aby ten prostor svobody mohl i nadále existovat. A k tomu patří zejména funkční vízový informační systém. Pomocí navržených změr se má zlepšit kontrola a zjednodušit kontrola na hranicích a má být také ale obsahově posílena. Rovněž má docházet k lepší výměně informací o příslušnících třetích států, kteří přicházejí na dlouhodobější pobyt do EU a mají na to odpovídající výzum, mají tedy povolení pobytu. Toto vše dnes je nutně propojit s odpovědajícím eh, IT systémem, jinak to fungovat nebude a proto musíme nejdříve investovat. V opačném případě nebudeme mít eh, kýžený pokrok. Celkově je to 182 milionů eur, které je na to naplánováno. Je to velká částka. Rozdělí se to tímto způsobem. 105 milionů na EU LISA, 45 milionů eur pro členské státy, které e, to zpracují v rámci svých národních programů, 2 milionů eur pro Frontex a 30 milionů eur pro Europol. Jak jsem říž řekl, je to velká částka. Zatím nemáme žádné poznatky o tom, že by to možná, bylo možné zařídit levněji a proto podle mne musíme tedy věřit tomu, že ta částka je potřebná. Já osobně vůbec nepochybuji o tom, že by ty náklady nebyly oprávněné, neboť u takovýchto opatření, to jsou skutečně je velké investice, které je třeba učinit a my musíme eh, dát peníze na bezpečnost našich občanů. Proto já tedy nemám nějaké zásadní poznámky ke zprávě výboru LIBE. Ovšem, eh, bude předloženo několik málo pozměňovacích návrhů, Týká se to zejména nákladové účinnosti, že je třeba na ní dbát a pak také toho, že je třeba, aby ty programy byly eh, kontrolovány s ohledem na cíle, kterých má být dosaženo a také, aby se kontrolovaly náklady, aby k tomuto všemu bylo přistupováno velmi přísným způsobem, neboť, jak říkám, je to vysoká částka, proto je třeba, abychom měli odpovídající přehled a abychom ho měli kdykoliv k dispozici. Proto prosím, abychom my, jakožto výbor pro rozpočet, eh, tak toto stanovisko schválili schválili. A jinak si myslím, že toto opatření můžeme schválit a podpořit. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Paní Klaudie Tapardel, nyní stínová zpravodajka, se chce vyjádřit. Mulțumesc, domnul președinte. Îi mulțumesc colegului nostru, domnul Colmel, pentru... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat velmi srdečně také panu Kolmalovi za tuto zprávu ten, co se týká těch rozpočtových aspektů, tak podporuji tyto myšlenky a souhlasím s nimi. Také podporuji stanovisko zpravodaje v tom, kde co se týká rozpočtových výhledů a také to hodnocení, ty zprá, hodnotící zprávy a to, aby ehm, odpo, příslušné orgány mohly sledovat ten vízový informační systém. Ale z mého hlediska, abychom skutečně měli efektivní systém pro ochranu a kontrolu hranic, aby se usnadňoval přístup cestujících, kteří, kteří tedy se budou, budou moci cestovat, v Evropské unii, tak Rumunsko a Bulharsko by se měly stát také členy šengenského prostoru, vzhledem k tomu, že komise a Evropský parlament se vyjádřili k tomu, že obě země, to znamená Bulharsko a Rumunsko, dodržují nutné podmínky, aby se mohly připojit k šengenskému prostoru, tak bych chtěla tento aspekt předložit k diskusi a doufám, že kolegové z rozpočtového výboru mě podpoří, i když se nejde o specifickou otázku, která patří do působnosti našeho výboru, ale aby tento systém lépe fungoval, tak všechny členské státy by měly být součástí šengenského prostoru. Vzhledem vzhledem k tomu, že zde diskutujeme o integrovaném systému výměny informací mezi členskými státy právě proto, aby se posílila bezpečnost na vnějších hranicích Evropské unie, tak není normální, že dva členské státy Evropské unie, které jsou na východní vnější hranici, Evropské unie, že tedy nejsou členy šengenského systému. Zejména vzhledem k tomu, že tyto země plní technická kritéria, aby mohla být jeho součástí a tím spíše, že se podílejí na všech reposystémech systémech reportingu eh, ohledně kontroly hranic. Pozměňovací návrhy, které předložím, půjdou tímto směrem, podpoří přístup pana Kolmela ale také se budou sou, se soustředí na tuto otázku a doufám, že, kompromisy zapra, že do kompromisu se zapracují tyto aspekty předseda. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, přesto je vás zde hodně v sále. Takže asi směr, který navrhuje zpravodaj, je správný tedy, z toho vyplývá. Pane Kalmele, chcete ještě nějak uzavřít tu debatu. Já děkuji, pane předsedo. Možná několika větami bych přece jen uzavřel tuto debatu. Děkuji velmi srdečně za příspěvek kolegyně a jsem také stejného názoru, pokud máme šengenský prostor, tak by všechny členské státy Evropské unie měly být jeho členy. Tato zda tato zpráva je to správné místo, kde bychom to měli vehementně požadovat. Na to se ještě musíme podívat. To možná záleží také na volbě slov. Ano, můžeme tam určitě uvést odkaz, ale musíme dbát na to, aby ta opatření v každém případě tedy, aby byla realizována a ta základní otázka, kdo všechno bude v šengenském prostoru, to se pravděpodobně musí řešit na jiném místě šampanský eh, prostor je jako eurozóna. Všechny země mají tedy poslání, mají povinnost stát se členy. No, takže tímto ukončíme rozpravu o tomto bodu. Paní kolegyně může předložit eh, pozměňovací návrhy do 27. listopadu v poledne. Vy a všichni ostatní samozřejmě, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy. Výbor pro rozpočet se vysloví 23. ledna a hlasování ve výboru LIBE by mělo proběhnout také v lednu. Už nám od, mezi 23. lednem a koncem ledna tedy není mnoho času. A nyní dávám slovo Jose Manuelu Fernandezovi, který je velký odborník na rybolov ohledně uzavření dohody mezi Evropskou unii a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Aqui neste zde v této v tomto návrhu stanoviska. Musím říct, že tady nejsou pozměňovací návrhy, že toto můžeme schválit, tedy říci ano či ne. To je jako referendum trochu. Někdy je to složitá záležitost, ale odpověď je pouze ano či ne. Není zde možno předkládat pozměňovací návrhy. Příslušný výbor je výbor pro rybolov, který se vysloví o veškeré této záležitosti, o politických záležitostech, ale od nás se očekává to rozpočtové hledisko. A z hlediska rozpočtového já podporuji tuto novou dohodu. Co se týče finanční záležitosti ročně, je to 37 milion eur a bude se to navyšovat každý rok. A poslední rok to bude 42,5 milionů eur. To je čtvrtý rok, je poslední rok. Ta dohoda eh, je naplánovaná pouze na čtyři roky. Eh, já také bych nechtěla zasahovat do kompetencí výboru pro rybolov, takže nebudu tady komentovat tu délku té dohody, jinak musím říct, že ta dohoda je pozitivní, zohledňuje veškerou populaci a veškerou problematiku, která existuje v této oblasti. Jsou tam návrhy, které skutečně chtějí pomáhat všem obyvatelům, také se nezapomíná na udržitelnost a také, nad naše, o, také o to, že chceme, aby e, rybolov byl ekologický. E, stanovisko má velice stručné odůvodnění. Neanalyzujeme pouze navrhujeme, aby jsme to tedy podpořili jakožto výbor, abychom eh, tedy mi dáš, eh, dali náš pozitivní postoj a pak je na výrobu pro výboru pro rybolov, aby rozhodl. Děkuji, děkuji panu zpravodaj, kdo si přeje vystoupit, paní Gardia Zaba. Děkuji, pane předsedo. Jestli zde nejsme v tak hojném počtu, v zásadě tady pouze pan zpravodaj, pan předseda a já, ale alespoň se takto dostaneme ke slovu všichni. Nevím, jak to vidí pan předseda, ale z mé strany musím říci, že co se týče názoru na text, tak plně podporuji to, co řekl pan zpravodaj, takže s ním naprosto souhlasím. Předseda, já si myslím, že tady kolegové přichází o velký okamžik. No a to je jejich trest. Dobrá, takže to zdá se, že je to velice koncentuální záležitost. A to není eh, výsledek únavy. Výborně. Eh, potom to bohaté, po této bohaté výměně názorů upřesním, že ti, kteří by chtěli být proti našemu souhlasu, mohou předložit pozměňovací návrhy. A pokud někdo chce předložit pozměňovací návrh, tak nejpozději do 12 hodin 23. listopadu. Budeme hlasovat 10. prosince, ale pokud eh, to podpoříme, tak tedy nebude, nebude prostor pro pozměňovací návrhy. Výbor pro rybolov bude hlasovat 23. ledna a na plenární zasedání se to dostane v únoru. Co se týče bodu různé, jestli někdo mezi vámi, milí kolegové, kdo by si přál vystoupit v rámci tohoto bodu? Ne? V tom případě pouze oznámím, že naše příští schůze se bude konat 26. listopadu. Bude to společná schůze výboru budget a ekon, ale ještě to bude potvrzeno. A pak eh, také 27. listopadu. 27. listopadu mezi 10, společná schůze budget Econ a budeme se věnovat pozměňovacím návrhům, které se týkají fungování stabilizace je to prodloužený zprávy BG Beres. 27. listopadu opět, stále jsme od 27. listopadu, máme společnou schůzi Budget Cont a to je právní stát. 3. prosince opět společná schůze, tentokrát Budget Econ, je to představení druhé verze toho, co by mohl být rozpočet na rok 2019 a bude tam vlastně o 50 milionů méně pro výzkum. 10. 12. schůze ve Štrasburku a 13. prosince schůze Budget Cont. Takže tady asi bude velice spokojená Francie, protože tam momentálně v Bruselu popírala rozpočet, ale tento rok, pokud se dohodneme, tak bude možné ten rozpočet nakonec hlasovat ve Štrasburku, pokud tedy bude aplikován článek 15.3. Pokud ne, tak budeme muset hlasovat v lednu, opět ve Štrasburku. Takže by bylo vhodné, abyste upozornili rumunské předsednictví, Dobře, takže myslím, že to byl krásný den. Děkuji všem účastníkům, děkuji našemu sekretariátu, děkuji politickým poradcům, každému z vás, dámy pánové, děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda a těším se, že se setkáme brzy opět. Tímto končím tuto schůzi.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 ale pokud se bude hlasovat ve Štrasburku, tak není možné, aby tady se Francie proti tomu e, obrátila k soudu, jak to bylo v roce 2017. Přeji vám krásný večer. Oui. C'est ça, hein? donc euh, c'est ça les messages.